Madame la Présidente, je je vais ouvrir la la séance et après vous donne parole. Zahájíme a již vám dám slovo. Je to catch the eye? Dobrá, takže eh, děkuji a eh, naše zasedání je zahájeno. Mám jednu informaci. Podle frakcí vám předkládám tento návrh